Vážení přátelé, dovolte bych, abych vás požádala, abyste zaujali místa, poněvadž bychom rádi zahájili naše jednání. Ještě jednou, dámy a pánové, začínáme. Je mi obrovským potěšením, pokud mi dovolíte, abych promluvila, že vás mohu tady všechny uvítala eh, v budově Evropského parlamentu. Za ta léta se již stalo tradicí, že parlament koná, eh, eh, organizuje tato tyto dny otevřených dveří. A doufám, že tyto dny, které budeme eh, mít tady v hemicyklu, nám umožní všem eh, politikům na všech úrovních, expertům, poslancům Evropského parlamentu, abychom se posunuli dále v našem přemýšlení o výzvách i příležitostech, které před námi stojí. Tyto výzvy, jak víte, jsou mnohočetné a zdá se, že si vyžadují nejenom pečlivé promyšlení, ale také velice žádostivé činy. Budeme hovořit o tom, jak by se mělo na to politicky reagovat v průběhu těchto otevřených dveří. Samozřejmě, že svět, který se vynoří z krize, je a bude zajímavým místem, kde staré myšlenky budou často napadány. A my tady nejenom budeme klát zásadní otázky, jaké jsou naše priority, ale také lidé si stále více uvědomují, že je třeba patřičně reagovat právě na regionální a místní úrovni evropských parlamentů, i když možná eh, příležitosti a výzvy se objevují někde dále než před 20-30 eh, lety. Efektivita rozhodnutí i akcí eh, významně závisí na tom, jak se zapojí lidé na lokální a regionální úrovni. A každá tato úroveň si musí uvědomit své slavé i silné stránky a hlavně nutnost, aby všichni spolupracovali. Proto se zde také stáváme, abychom lépe pochopili, jak můžeme postupovat postupovat společně. Ráda bych tady srdečně uvítala Jose Manuela Barroso, předsedu Evropské komise a také eh, zástupkyni eh, premiéra Švédska ministrině pro podnikání energii Maud Olofsenovou, která zastupuje švédské předsednictví. Chtěla bych také uvítat staré přátel, starého přítele, byť není ještě starý, předsedu výboru regionu eh, Luk van der Branda a také eh, komisaře pro regionální politiku Pavla Sameckého, kterého bych chtěla požádat o eh, stručný úvod. Děkuji mnohokrát, milá paní předsedkyně. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, pana, pan Legde Branda, předseda výboru v regionu. Je mi obrovskou Radosti, že se dámy a pánové mohu s vámi znovu sejít u příkladu eh, Evropského týdne regionu a měst. Každý rok eh, tento týden poukazuje na to, jakou úlohu hraje soudržnost a koordinace mezi místními zainteresovanými stranami, interinstitucionální spolupráci při budování partnerství. Je třeba respektovat a zároveň zapojovat všechny úrovně politického řízení do rozvoje a regionální regionálního, eh, regionálního rozvoje politiky eh, budu pokračovat nizozemské. Vaše přítomnost a vaše nasazení znamená, že tato událost již má velice pevný politický základ. Vidíme jasně vůle. Evropské rady, která bude muset přijímat důležitá rozhodnutí v oblasti regionální politiky. Jsme rádi, že tady máme zástupce, abychom mohli posoudit také teritoriální dopady rozhodnutí. Je mi velkým potěšením, že mohu um, uvítat pana Jose Manuela Barosa, který byl znovu zvolen předsedou Evropské komise vlastně v době, kdy eh, začíná skládat novou komisi. A eh, rád bych tedy pozblahopřál panu předsedovi Baroso. Je to skvělé, že bude moci dále pokračovat ve svém výborném projektu a mohu mu říci, že regionální a místní orgány mají přímou zodpovědnost za realizaci akčního programu, který jste zcela správně nastínil. Je třeba jednat efektivně, abychom vyvedli Evropu z krize ať už je to v oblasti boje proti klimatickým změnám nebo eh, vývoje nových zdrojů sociální soudržnosti a udržitelného rozvoje a podpory občanství v Evropě. Samozřejmě, že tyto otevřené dny, eh, drazí kolegové, jsou také otevřenou platformou pro komunikování. A rád bych velice ocenil práci pana komisaře Sameckého, který eh, skvěle s námi již po sedmé spolupracuje pracuje tak, jako tomu bylo vždycky. Jsme výborně spolupracovali s DG Regio. Jménem výboru regionu bych chtěl vyjádřit naše potěšení ohledně toho, že tak dobře dopadlo irské referendum. Mohu jenom zopakovat to, co už řekl pan předseda eh, Barroso. Děkujeme Irsko. Je to dobrá zpráva pro Evropu i pro územní soudržnost. Nová smlouva položí základy pro dynamičtější, demokratičtější a transparentnější unii, která bude lépe schopna reagovat na výzvy, které před námi stojí na tomto kontinentu i ve světě. Co se týče těchto otevřených dní, dovolte mi, abych zdůraznil jenom některé důležité body, které předpokládám se tady budou jednat. Členské státy a Evropa mohou samozřejmě počítat s aktéry na regionální a místní úrovni, co se týče regionální reakce na ekonomickou krizi. Bude na místě vždycky příspěvek k boji proti klimatickým změnám, k boji za lepší kvalitu života a udržitelný rozvod. Co se týče regionální reakce na ekonomickou krizi, naše poselství je jasné. Dopady krize mohou být různé v různých regionech, nicméně řešení budou záviset na regionálních akcích řešení, opakují, budou záviset na tom, co se podnikne na úrovni regionu. Většina těch problémů, které stojí před regionálními a územními orgány, mají také významnou územní složku. Pro většinu měst a regionů krize způsobí, že budou více vystaveny globálnímu eh, trhu a bude tady větší tlak na pracovní místa a na nutnost být inovativnější. V tomto kontextu výbor regionu zítra předloží výsledky své konsultace ohledně strategie Lisabonské po roce 2010. 80 regionálních a místních zainteresovaných stran na to zareagovaly a v střed, ve středu zahájíme nové regionální schéma na podporu regionálního podnikání. Je to velice legitimní zájem, který tady máme a proto doufáme, že i Rada zareaguje pružně z hlediska spolufinancování, protože bude třeba zvládat mimořádné podmínky. To jsou ty, které nyní zažíváme. Za druhé, tyto otevřené dny jistě dokážou, že evropské regiony i občané aktivně bojují proti klimatickým změnám. Mnozí se už starají, aby regionální ekonomiky, i zařízení a rozpočty byly zelenější. Evropské regiony si vyměňují také zkušenosti nejlepší nejlepší zkušenosti, co se týče prevence, adaptace, e, účinnosti využívání energie, obnovitelných zdrojů energie a udržitelné dopravy. Proto také e, toto budou e, evropská města předkládat na koreňské konferenci. Výbor regionů bude i nadále mít jako prioritu boj proti klimatickým změnám. I po kodaňské konferenci právě v tomto duchu jsme pozvali příštího um, předsedu Eh, konference amerických starostů na příští středu, abychom zjišťovali, jak bychom mohli posílit spolupráci mezi Evropou a USA. Za třetí, území mezi jednotlivými územími. To je přímý příklad toho, že Evropská unie skutečně přidává hodnotu, zlepšuje běžný život našich občanů přes hraniční programy. Evropská seskupení od územní spolupráce, strategie Baltického moře, mikroiniciativy, například Eh, v, Danu, v, v oblasti Dunaje a Severního moře. Územní soudržnost. K tomu všemu se podnikají mnohé akce a mnohé události a to svědčí o tom, že opravdu na regionální úrovni je velký zájem. V neposlední řadě hovoří se o budoucích prioritách Evropské unie a rozpočtu. A tato diskuse bude ještě intenzivnější. Myslíme si, že politika soudržnosti i nadále musí být přístupná pro všechny regiony regiony. Přístupná, opakuji, pro všechny regiony. Tradiční eh, mapy ekonomických výherců a těch, kdo ztrácejí, se mění, protože je tady klimatická změna, ekonomická eh, krize a demografie. Proto zítřejší politika soudržnosti musí vytvářet potenciál pro trvale udržitelný růst všech regionů, musí vytvářet nové inovační kapacity, inovace, eh, nová pracovní místa a důstupnost. Navíc Teritoriální soudržnost musí dát novou svobodu našim občanům. Občanům, aby mohli sami volit, jaký život chtějí vést, bez ohledu na to, že třeba mají geografické handicapy. Musí to být nástroj, který z územní rozmanitosti učiní regionální sílu. Evropa nemůže pracovat bez svých regionů a měst, ať už se jedná o cokoliv. Nikdo nemůže postavit dům od střechy. Evropské regiony a města je třeba nahlížet jako pevný základ, na které můžeme stavět naši unii v podmínkách skutečného partnerství. Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně. A nyní bych ráda předala Eh, slovo panu Pavlovu Samickému eh, z výboru pro regionální politiku. Pane předsedo, paní předsedkyně, prezidenti, předsedové regionů, členové parlamentu, dámy a pánové, Dovolte, abych eh, vás eh, srdečně přivítal na tomto týdnu otevřených dveří regionu. Máme tady 7 tisíc hostů z akademické obce, z odborné obce, jsou tady zástupce médií, máme tady také zástupce z Ruska, Číny, Brazílie, USA a Ukrajiny. A díky nim Eh, toto bude událost, která bude důležitá pro všechny, kdo se zajímaví o evropskou kohezní politiku. Tato politika je více než pouze financování a investice. Umožňuje totiž eh, lidem z celé Unie vyměňovat si zkušenosti a zkoumat nejlepší způsoby, jak rozvíjet jejich regio- své regiony. Od posledních otevřených dní se mnohé událo. Čelíme finanční krizi ekonomického a, globa- a finančního charakteru Pracujeme na plánech ekonomické obnovy a na národních i regionálních úrovních se eh, snažíme tuto krizi řešit. Čelíme globálním eh, výzvám a proto je nutné vyměňovat se zkušenosti tak, aby se, aby se naše regiony z této krize úspěšně vymanily. Je tady několik témat. Je to teritoriální spolupráce, budoucnost kohezní politiky, klimatická změna a inovace. Evropská unie je hrdá na to, že patří eh, k těm, které eh, mají eh, největší výsledky v inovaci ale polovina z našich eh, regionů eh, je v oblasti inovace nedostatečná. Snížit tento deficit je klíčovou prioritou kohezní politiky, kohezních programů. 90, téměř 90 miliard euro, eh, téměř čtvrtina celé vše, veškerých financí pro kohezní politiku bude investováno do inovativních programů do roku 2013. Druhá věc, klimatická změna. Závazky Evropské unie v eh, oblasti globálního boje proti klimatické změně vyžadují změny v ekonomikách, především v méně rozvinutých státech. Tyto otevřené dny ukáží eh, osvědčené metody v eh, regionálním a místním měřítku, pokud jde o pokud jde o boj proti klimatickým změnám a ukážeme, jak kohezní politika může na pomoci. Teritoriální spolupráce, to je další téma. V letošním roce Evropská komise přijala novou strategii pro eh, Baltský, eh, Baltskou oblast a je to eh, nový makroekonomický přístup, který bude aplikován i v ostatních částech Evropy. Budeme zde mít eh, řadu partnerů z Pobaltí, kteří budou hovořit o tom, eh, jak může vypadat eh, model této spolupráce, který by se aplikoval třeba v oblasti Podunají. Dalším tématem našich otevřených dnů je budoucnost kohezní politiky. Nedávno jsme dokončili vyhodnocení programu 2000 až 2006, které potrhují nepopiratelnou přidanou hodnotu této politiky, ale e, zároveň hovoří o nutnosti reform. Je potřeba tuto politiku dále zjednodušit. Paní Danta Hübnerová zahájila důležitou debatu o podobě této politiky. Toto téma je i pro mě osobně důležité. Rád bych připravil podklad pro budoucnost evropské kohezní politiky. Myslím si, že diskuse na řadě seminářů během těchto otevřených dnů eh, se budou točit kromě, kolem těchto záležitostí. Chceme se učit jeden od druhého. Tentokrát máme zde více než 60 akademiků z celého světa, kteří nás seznámí s vědeckým pohledem na celou problematiku. A rád bych, také, rád bych vás také eh, pozval k návštěvě Eh, stanu otevřených dnů vedle budovy Barlemon, kde je eh, připravená výstava a představení po celý týden. Doufám, že se to užijete. Na závěr bych vám rád eh, poděkoval vám všem, kteří jste přispěli k přípravě těchto otevřených dní 2009. Bylo to možné díky inspirativní spolupráci všech zúčastněných, především mezi, direktor, mezi ředitelstvím e, pro regiony a zástupci e, jednotlivých měst i zástupci e, jednotlivých zemí e, v Bruselu. Chtěl bych všem popřát, aby se, abyste si z tohoto setkání odnesli Eh, nové poznatky, nové vědomosti a abyste to předali dále ve svých domovských zemích. Děkuji. Děkuji pěkně, pane komisaři. Takže tím máme za sebou úvod a nyní je prostor pro hlavní řečníky a ráda bych předala slovo předsedovi komise Barosovi. Vážená paní předsedkyně, vážený paní předsedkyně výboru regionu, paní předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj, paní švédská vicepremiérko, která zastupujete předsednictví rady, pane komisaři, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Dámy a pánové, drazí přátelé, jsem vždycky velmi rád, když se mohu zúčastnit a zahájení dnu otevřených dveří. Chodím zde pravidelně, je toto fórum velmi důležité pro regiony a pro všechny evropské politické činitele. A já musím znovu poděkovat eh, výboru regionu a také komisaři pro regionální rozvoj a generálnímu ředitelství pro regionální rozvoj za tuto iniciativu. Právě jsem se vrátil z G20 v Pittsburghu a také z konference OSN o klimatických změnách, která se konila v New Yorku. Jsou to dvě velká fóra, která se snaží bojovat proti ekonomické a finanční krizi a také proti klimatickým změnám, proti dvěma metlám současné doby. Byly to opravdu výjimečné akce. Nicméně třeba říci, že politické recepty už nestačí a právě to je téma, které jste si vy zvolili pro své dny otevřených dveří. Světové výzvy vyžadují evropské odpovědi. Musíme najít skutečné odpovědi na nové otázky. Svět, eh, který vyjde z krize, už nebude stejný a budeme potřebovat eh, nová pravidla. Takže to jsou ty politické otázky, které jsou ve hře naší okamžitou prioritou je výjít této krize. Náš koordinovaný plán ekonomické obnovy na evropské úrovni představuje obrovské rozpočtové úsilí. Nikdy jsme neměli nic srovnatelného, nic podobného. Více než 5 evropského HDP se v současné době využívá a tento program musí jednat na několika frontách podpora poptávky a zaměstnanosti, investice do inovací, do kompetencí a infrastruktur a zahájení ekonomické obnovy. Evropská unie také navrhla proces G20 na světové úrovni, aby se dobře koordinovala protikrizová opatření hlavních ekonomik. Krize má světové řešení, globální řešení a v Pittsburghu jsme se s našimi partnery rozhodli, že prodloužíme tuto spolupráci na světové úrovni. Teď eh, máme takovou eh, kontrolní věž, která dohlíží na akce na celosvětové úrovni. A to je velmi důležité pro Evropskou unii, protože my jsme instinktivně, přirozeně pro princip globálního vládnutí a zprávy. Pokud jde o finanční oblast, tak po těch urgentních krocích Evropa chce přesvědčit G20, aby se dohodla na reformě finančních systémů, aby tento systém byl etičtější a spolehlivější. Reálná ekonomika to potřebuje. Evropa v Pittsburghu chtěla navrhnout řešení. Víte, že Evropská komise nedávno navrhla skutečný evropský systém finančního dohledu. Legislativní návrhy leží na stole rady. A pravda je, že my jsme první na světě, kdo předkládá konkrétní legislativní návrhy na tak ambiciozní reformu. Samozřejmě zatím jsme ještě nedorazili na konec tunelu. Hospodářská a finanční situace je i nadále křehká. Zatím ještě nejsme chráněni před sociálním napětím. Ale nesmíme přehlížet první náznaky zlepšení. Musíme říci, že byl zastaven volný pád světového hospodářství. Komise poněkud eh, optimističtěji nahlíží na vývoj evropské ekonomiky pro druhé pololetí roku 2009. Nicméně musíme říci, že nikdy nedojde k trvalé udržitelnému růstu, pokud bude nadále růst nezaměstnanost. A pro nás to nestačí. Nemůžeme říci, že dochází k ekonomickému oživení, když eh, nezaměstnanost nadále roste. Nezaměstnanost eh, to je má hlavní priorita, protože postihuje ty nejzranitelnější, nekvalifikované, mladé a ty kategorie, které jsou nejvíce exponovány. Hrozí jim sociální vyloučení a dokonce chudoba. Nezaměstnanost také ohrožuje spotřebu. Všichni musíme na sebe vzít svou zodpovědnost na všech rozhodovacích úrovních. Je na čase, abychom se obecně, všeobecně mobilizovali a bojovali proti nezaměstnanosti v Evropě. Evropa udělala svůj kus cesty, urazila svůj kus cesty. Máme svůj plán ekonomické obnovy a také byly mobilizovány určité evropské zdroje, abychom působili přímo v centru problému, aby se snížil počet mladých, kteří opouštějí školní lavice bez jakékoliv kvalifikace. A snažíme se chránit místa do budoucna, proto také musíme mít trvalé partnerství se všemi aktéry, Evropskou unii, členskými státy, regiony, sociálními partnery abychom mohli inovativně investovat do školství a vzdělávání. Znalostní ekonomika musí být prioritou, za kterou se všichni postavíme. Na evropské úrovni jsme zjednodušili procedury strukturálních fondů a fondu pro přizpůsobení se globalizaci, abychom podpořili ty, kteří potřebují rozvíjet své schopnosti a znalosti a pomohli také těm, kteří přišli o práci, aby se znovu vrátili na trh práce. Předložili jsme také návrh, který se týká podmínek financování z Evropského sociálního fondu, abychom reagovali na urgentní otázky vyplývající z této krize. Ještě jednou apeluji na radu, aby schválila tyto návrhy. Je jasné, že v takovéto hospodářské a sociální situaci, kterou dnes prožíváme, potřebujeme být flexibilnější při používání strukturálních fondů. Regiony to velmi dobře vědí. Další příklad evropské iniciativy je, že jsme rozhodli o novém mechanismu mikroúvěru 500 milionů eur, který dá šanci nezaměstnaným, kteří chtějí založit své vlastní podnikání. Více než kdy jinde solidarita musí být řídicím principem evropské akce. Vážení členové výboru regionu, vážení poslanci Evropského parlamentu, drazí přátelé, když hovoříme o solidaritě, musí to znamenat něco konkrétního. A právě konce minulého týdne přišla dobrá zpráva z Irska. Irsko řeklo ano Evropě, rozhodné ano Evropě. A já jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí eh, irských Irů byl, eh, také je uznání toho, že Irsko velice eh, těžilo z evropské solidarity. Irové si uvědomili, že Evropská unie je skutečně velice důležitým faktorem v reakci na ekonomickou a sociální krizi je zcela nevyhnutelné, že v současné situaci musíme hovořit o krizi. Ale jednou to bude jenom nepříjemná vzpomínka a čím dříve se tak stane, tím lépe. Až se tak stane, musíme být připraveni na zotavení. Proto je také zcela zásadní, abychom se i nadále připravovali na budoucnost. Eh, Politické politické guidelines, politické hlavní směry jsem před několika týdny předložil pro Evropskou komisi a ta byla po mém zvolení samozřejmě schválena Evropským parlamentem a znamená to vlastně globální vizi pro Evropu do roku 2020, aby se Evropa stala zelenou znalostní ekonomikou, zároveň udržitelnou ekonomikou, která se skutečně zaměří na inovace. Uvědomujeme si, že je třeba samozřejmě reformovat Lisabonskou strategii po roce 2010, abychom toto mohli uskutečnit. Výbor regionu právě vypracoval velice zajímavou zprávu ohledně budoucnosti této strategie. Tady je něco, co je pro nás velice důležitého, protože vy nejste jenom správci strukturálních fondů, máte také spolu zodpovědnost za politiky, kterých se týká naše společná strategie. To výzkum, vývoj, inovace, podnikatelské prostředí, vzdělávání, celoživotní vzdělávání, doprava, energetická účinnost. Opravdu potřebujeme plné nasazení regionů a místních orgánů. Potřebujeme znát vaše názory tak, abychom mohli přihlížet k vašim kladným zkušenostem. Dobře si uvědomujeme, že úspěch Lisabonská strategie po roce 2010 po celé Evropě bude záviset na vás. Lisabonská strategie po roce 2010 nám umožní, abychom se dostali z této krize a abychom stanovili úlohu e, aktérů pro to, aby naše celková vize se stala realitou. Je to vize inkluzivní a soudržné ekonomiky sociálního trhu, která vychází z vysoké úrovně a která má nízký úroveň uhlíkových emisí, která je skutečně vepředu, co se týče výzkumu a vývohodu. Je to společnost, která investuje do sociální soudržnosti například tím, že bude poskytovat opravdu možnosti celoživotního vzdělávání a bude vytvářet zelené a e, zajímavé pracovní příležitosti v různých e, sektorech. E, toto radikální transformace bude možná jenom při splnění, při splnění dvou podmínek. Za prvé, musíme skutečně spolupracovat v mých politických hlavních směrech jsem napsal, že musíme budovat partnerství pro pokrok. Jestliže se máme úspěšně zabývat komplexními problémy mezi námi, pak všichni aktéři, evropské instituce, národní, regionální i místní orgány, sociální partneři, občanská společnost, všichni musí jednat společně, abychom se posouvali eh, stejným směrem dopředu. Jak eh, víte, a pan předseda eh, Van den Brande to ví velice dobře, já neříkám nic nového, protože tady hovořím dnes k vám na výboru regionu a já jsem opravdu přesvědčen, že pouze v podmínkách partnerství na všech úrovních, kde se přijímají rozhodnutí, dokážeme učinit z Evropy to, o čem sníme. A řekl jsem to, když jsem předložil svůj program na příštích pěti let před, před Evropskému partner- parlamentu. Bez tohoto partnerství bychom nebyli tak úspěšní, jako se nám to teď podařilo v Irsku. Já jsem tam byl, já jsem byl například v Limeriku. A byla to nejenom něco, co se týkalo státu nebo politických stran, ale byli tady zapojeni lidé na všech eh, úrovních politické společnosti a proto tak velká většina Irů řekla jasné ano Evropě. Ale je tady ještě druhá podmínka, má se tato transformace uskutečnit. Musíme investovat do nových zdrojů udržitelného růstu. Je zcela zjevné, že nemůžeme eh, soupeřit s velkými novými ekonomikami, jako je Čína nebo Indie, jestliže budeme používat jenom tradiční nástroje. Musíme hledat nové zdroje růstu. Ku příkladu v zelené ekonomice, v nových energetických modelech, v sítích budoucnosti, v infrastruktuře a technologiích budoucnosti. A tady se dostávám k druhé významné výzvě, to je boj proti změnám klimatu. Tady i Evropa je také vedoucí silou. Ukazuje to naše politické politické odhodlání. Evropa je rozhodnuta posouvat se dopředu. Přijali jsme velice ambiciozní akční plán pro Evropu, který je příkladem pro zbytek světa. Právě my, Evropané, jsme dali stimul mezinárodním eh, jednáním a budeme tak činit i nadále. Podstatné je, aby naši partneři nás následovali. Spojené státy, Japonsko, eh, teď eh, zrychlují svůj přechod na nízkouhlíkovou a znalostní ekonomiku. To je krok správným směrem, ale musíme být vysoce soustředěni a musíme ještě urychlit tempo vyjednávání. Dámy a pánové, Evropa i členské státy, regiony musí investovat do dalekosáhlých inovativních změn, aby se uchoval evropský model společnosti a abychom si zachovali také konkurenční schopnost na evropské dějiště. Eh, globalizace není eh, nepřítelem subsidiarity. Vlastně přesný, eh, přesně naopak je tomu tady, protože region Regiony jsou nesmírně důležitou oblastí pro získání znalostí a pro ekonomickou činnost, pro zaměstnání, pro sociální soudržnost, pro inovativní systémy. Cíl eh, politiky soudržnosti je eh, napomáhat rozvoji evropské eh, solidarity tak, aby regiony měly větší pravomoci a mohly dobře zvládat výzvy. Proto jsem sem přišel, abych vám řekl, hned na začátku tohoto nového cyklu Evropské unie, na začátku nového pětiletého období, že velice věřím na, na budoucnost pod politiky soudržnosti, regionální politiky a že to jsou prvky, které jsou naprosto zásadní pro to, jak definujeme Evropskou unii. Děkuji mnohokrát. Ráda bych poděkovala předsedu Barosovi ne pouze za to, že se účastnil tohoto zahájení, ale i za to, že za posledních pět let eh, se vždy účastnil našich otevřených dní, takže děkuji pěkně. A nyní bych ráda předala slovo paní Mot Olafsonové, eh, místo předsedkyní švédské vlády. Pane předsedo, vážení kolegové a členové výboru pro regiony. Dámy a pánové, je mi velkou ctí zastupovat eh, švédské předsednictví na těchto otevřených dnech. Tato událost eh, je jedním z uhelných kamenů eh, Evropské unie. Bohužel se nebudu moci účastnit celého, celé doby Eh, těchto otevření, poněvadž se musím vrátit do Švédsku, abych eh, eh, představil evropský program ehm, ženských zástupců pro rozvoj podnikání a doufáme, že tento program bude také zdrojem pro regionální rozvoj budoucnosti. Lidé z nejrůznějších regionů se scházejí, aby si vyměnili názory a zkušenosti nové náměty a inovativní řešení eh, vždy přispívaly eh, k řešení globálních problémů na regionální úrovni. To, co si odsud odnesete, eh, vám napomůže společně řešit globální úkoly. Jak jistě víme, celý svět řeší eh, finanční a ekonomické krizi. Musíme se také postavit klimatické změně, která je jednou z nejlepších hrozeb, které kdy lidstvo čelilo. Není potřeba protýkat, že eh, je to palčivé téma jak pro Evropu a pro celý svět. Je potřeba oba, obě tyto eh, velké hrozby rychle a účinně odstranit. A k tomu jsou řešení na různých úrovních je to jak evropská, tak globální a regionální úroveň. A jsem přesvědčena o tom, že se budeme schopni vyrovnat jak s ekonomickou nestabilitou a klimatickými změnami zároveň. V podstatě nyní máme příležitost vytvořit ekonomiku, která bude využívat nezměrných možností pro růst konkurenceschopnosti, eh, kterou sebou tato transformace ponese. Členské státy Evropské unie se musí postavit do čela transformace ekonomiky, která by měla být eh, eh, jak účená, tak ekologická. V současné době přijímáme politické programy a máme před sebou ambiciozní eh, cíle. Jsme si vědomi plného potenciálu naší ekonomik a potenciálního využití našich zdrojů můžeme zvýšit naši prosperitu a konkurenceschopnost a zároveň snížit dopad naší činnosti na životní prostředí a klima. Balíček eh, klimatických a energetických opatření je skvělou příležitostí postavit se eh, do čela hledání nových řešení. Nezapomínejme, eh, že být druhý v pořadí není dostatečné. Již dnes eh, můžeme říct, že celých 30 kohezního eh, rozpočtu eh, bude in, směřovat do zelené ekonomiky. Podle mého nemusíme pochybovat o tom, že je potřeba v tomto směru pokračovat a prodloužit tento program i po roce 2013. Musíme také reagovat národně a na národní a regionální úrovni. Občané Evropy potřebují více více eh, pracovních příležitostí, které eh, které musí mít také eh, dobrou kvalitu. A to platí jak pro města, tak pro regiony. A k tomu slouží především kohezní politika. Na, na Eh, místní a regionální úrovni eh, musí mít politici eh, větší zodpovědnost za růst a využívání zdrojů. Lepší využívání zdrojů vyžaduje lepší fungování a interakci mezi národní, regionální a evropskou úrovní. Jedním ze způsobů, jak to dosáhnout, je zjednodušit implementaci financování společenství a je potřeba upravit eh, pravidla, která eh, řídí využívání strukturálních fondů. Jakožto politička a jakožto manažerka projektů jsem přesvědčena, že musíme zjednodušit eh, realizaci našich programů jsem přesvědčena, že řada z vás sdílí mé názory a také jsem přesvědčena o tom, že se shodneme na tom, že musíme eh, zachra- eh, jak si uchovat základní principy strukturálních fondů. Výsledkem využívání eh, by, respektive výsledkem této snahy by mělo být lepší využívání našich zdrojů. Budoucí kozní politika musí také reagovat na globální úkoly je nutné zachovat spojitost mezi, cíly Lisabonské, mezi lisabonskými cíly a kohezní politikou. Tento přístup podstatně e, přispěl e, ke zlepšení e, výsledku našich programů a také se nám daří lépe a účinně využívat našich zdrojů. Dovolte, abych také uvedla, že ve stále větší míře je jasné, že konkurenceschopnost a prosperita Evropské unie závisí na tom, když, že si uvědomíme, že si Evropa uvědomí potenciál všech svých eh, občanů a eh, bude se snažit eh, nabídnout jim stejné příležitosti a programy pro malé a střední podniky jsou, jsou to součástí tohoto programu. Podle Lisabonské agendy by mělo být 60 žen zaměstnáno a to už se nám, to už se nám podařilo. Je ovšem jasné, že eh, ne všechny vědomosti a zdroje, které máme, plně využíváme. Využijeme toho potenciálu našich, eh, našich občanů, když eh, diskutujeme o, mm, o budoucnosti našich politik, ne pouze na regionální úrovni. Náš strategický přístup musí také potrhnout jedinečný potenciál eh, jednoho každého regionu. Jsem přesvědčená, že eh, z otevřených dnů si eh, odnesete domů řadu námětů a impulzů. Ovšem tyto nápady také musíte adaptovat na situaci ve vašich regionech. Musíte využívat metody, které budou obrážet jak vaše slabé, tak silné stránky a jsem dále přesvědčena, že musíme eh, uspůsobit ten, eh, tu směsici politických eh, opatření na politické a ekonomické okolnosti v tom kterém regionu. Jednou z priorit švédského předsednictví je vytvořit, je rozvíjet mikroekonomickou strategii. Hovoříme o strategii pro baltské země, kterou doufáme na konci tohoto eh, měsíce schválí Rada EU. Naše reakce na globální eh, problémy určitě najde odezvu i na eh, mikroekonomické úrovni. Jsem ráda, že Rada Evropské unie zahájila práci na rozvoji spolupráce s dan, po, s podunajským eh, regionem. Doufejme však, že eh, tento program bude inspirací pro celou Evropskou unii. Já vím, že se bude konat několik seminářů na toto téma, bude se to pojednávat z různých pohledů. A pokud bude více takovýchto iniciativ a pokud uspějí, tak vaše náměty a eh, vaše Eh, příspěvky eh, budou navíc důležité. Eh, strategie mikroregionů by měla začít řešením problémů v, v daném regionu a musíme využít rozmanitosti Evropské unie jakožto nástroje, pomocí něhož lze řešit problémy všude jedním z nejvíce znečištěných eh, moří a zaostalá infrastruktura eh, vyžaduje spolupráci eh, mezi jednotlivými odvětvími a i mezi státy. Tato strategie chce zlepšit životní prostředí v Balském moři a zvýšit konkurenceschopnost prostředkům, jak na to, eh, patří zvýšené investice do infrastruktury, eh, tak, aby se po Baltí fyzicky dostalo blíže k Evropské unie. unii. Chceme také eh, podporovat výzkum a vývoj, a to ne pouze v oblasti energetiky a, a ochrany klimatu. Tato strategie bude vyžadovat nové zdroje a novou organizaci. Vychází Eh, z dosavadních eh, zkušeností a naší ambicí je, aby zdroje Evropské unie a tohoto regionu byly skombinovány za účelem eh, dosažení maximálního úspěchu. Máme dlouhodobý výhled, pokud jde o pobaltí, které by se mělo stát významným mikroregionem pobaltské státy eh, budou moci určitě nad, budou schopny nabídnout atraktivní podmínky pro rozvoj obchodu. Dámy a pánové, eh, globální eh, výzvy vyžadují reakci od nás všech. Musíme být otevřeni novým námětům, aniž bychom zapomněli na to, co přinesly minulé generace. Já jsem se pokouš, pokusila Eh, nastínit, eh, jak reagovat na tyto výzvy a vím, že spousta dalších námětů vzejde z, eh, ze setkání během tohoto týdne. Jak na místní, tak regionální úrovni reagujeme na tyto globální výzvy a nezapomínejte, v obtížných dobách potřebujeme vedení. Pokud jste v čele, měli byste se snažit podporovat eh, ekonomiku a s ohledem na ochranu životního prostředí a klimatu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní eh, vicepremiérko, a dovolte, abych poděkovala i eh, panu předsedovi Barosovi i paní ministrini, paní vicepremiérce. Vím, že chvátají na letadlo, ale my tady zůstaneme a budeme nyní pokračovat a za, da panelovou diskusí kterou bude moderován a organizován Eh, pan Jack Davis eh, z Evropského politického centra, který už se tím zabývá dlouho a budeme tady mít panel osobností, které dobře známe. Vždycky se zúčastňovali těchto otevřených dnů. Bude předseda výboru regionu, eh, předsedkyně. Evropského parlamentu regionálního vývoje, er, er, rozvoje, ale také máme paní Helmu Oroš, která je e, starostkyní Drážděna a Packy Lopese Alvareze, který je e, prezidentem nebo předsedou Baskicka. Doufám, že tedy s námi zůstanete a jsem velice ráda, že tady máme tyto dva nové hosty. Takže Jackie, teď e, se necháváme vést vaší odbornou rukou. Děkuji, eh, paní Hybner, že jste eh, ponechala čas na to, aby klíčoví řečníci mohli odejít. Jak bylo řečeno, máme tady opravdu vynikající představitele panelu, které paní Hybnerová již představila. Zbývá nám o něco dále než hodina na naší diskusi a chtěli bychom, aby co nejvíce z vás mohlo přispět a aby zároveň panelisté mohli odpovědět. Tudíž my už nebudeme mít žádné projevy, rovnou se vrhneme do diskuse a do, otázk, do otázek pro eh, členy panelu, které já jim tedy budu klást a pokud eh, budou otázky z pléna, pak budu stejně přísně dodržovat čas, jako v případě členů panelu. Právě jsme slyšeli od hlavních řečníků o tom, že řešení ekonomické krize závisí na tom, co se podnikne na úrovni regionu. Chtěla bych se obrátit na zástupce regionu v tomto panelu a zeptat se jich na jejich zkušenosti s krizí. Nejprve bych se zeptala pana Lopese, protože Baskicoko je jedním z nejbohatších regionů Španělska. Vy jste se hodně teď restrukturalizovali, abyste mohli realizovat na požadavky globalizované ekonomiky. Ale je tady nějaké nebezpečí v podmínkách globalizované ekonomiky, že byste se mohli vlastně stát eh, obětí vlastního úspěchu teď v období eh, poklesu ekonomického a co děláte, abyste čelili tomuto nebezpečí? No, buenas tardes. Dobré odpoledne. Jsem přesvědčen, že ne. Protože pokud jsme v minulosti vyvíjeli úsilí, abychom se přizpůsobili požadavkům globalizované ekonomiky, znamená to, že teď vycházíme ze zvýhodněné pozice. Máme lepší podmínky k tomu, abychom se také přizpůsobili požadavkům krize, která je také globální. Zpráva Regiony 2020 generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise ukazuje, že Baskicko je autonomní oblastí Španělska, která má nejlepší pozici pro to, aby čelila globálním výzvám a klimatickým změnám. Baskicko má o něco více než 2 miliony obyvatel, kteří jsou rozděleni nebo rozloženi na území 7200 kilometrů čtverečních náš HDP je v porovnání s HDP Evropské unie 139,5 ku 100. Naše inflace je nižší než španělský průměr. Náš růst eh, například v roce 2007 dosáhl 26,5 HDP, když eh, v Evropské unii to bylo 18. A úroveň produktivity na hlavu byla také o 30% vyšší než je evropský průměr. A jak to můžeme vysvětlit? Toto je možno vysvětlit jen tím, že Baskicko je evropským regionem, který je který patří k nejkonkurenceschopnějším v Evropě a naše schopnost samozprávy patří k nejvyšším na světě. Je v rukou baskické vlády přijímat politická rozhodnutí, která ovlivňují prakticky 90 veškerého života našich občanů. My rozhodujeme o školství, o zdravotnictví, o průmyslových politikách, máme vlastní policii, vlastní veřejné sdělovací prostředky a máme ještě jednu zvláštnost a to je ekonomický podklad, který nám také umožňuje mít vlastní rozhodovací pravomoci v daňových eh, oblastech. To znamená, že máme dostatek zdrojů na to, abychom mohli přijímat svá vlastní rozhodnutí. Před 14 dny jsme v baskické vládě schválili balíček opatření ve výši asi 400 milionů eur, které jsou určena k, boju, k boji proti okamžitým následkům krize. Například eh, chceme zahájit investice do infrastruktury, které budou jednak vytvářet pracovní místa a jednak také vytvářejí přidanou hodnotu pro celou autonomní oblast. A spouštíme také opatření na podporu naší průmyslové a podnikatelské tkáně a chceme, aby nepadl jediný podnik, který je ekonomicky životaschopný, protože potom bude velmi obtížné tento podnik znovu oživit. A kromě toho sázíme velmi rozhodně na inovaci, na internacionalizaci našich podniků. Také velmi rozhodně usilujeme o to, co je nejlepší páka v boji proti krizi, to znamená školení a vzdělávání. To znamená nejen trvalé vzdělávání, celoživotní vzdělávání pracujících, ale také uh, školství, vzdělávání mladých, abychom vytvořili solidárnější a rovnostářtější společnost a také využívání zdrojů, jako jsou politiky a sociální služby, které chceme využít k tomu, aby žádný občan nedoplatil na důsledky této krize. To znamená, aby to nebyli ti nejslabší z baskické společnosti, kteří budou muset nést důsledky krize, kterou rozhodně nezavinili. Ale také bych rád využil toho času k tomu, abych řekl, že bychom neměli pouze řešit naléhavé věci vyplývající z krize, ale měli bychom být schopni položit základy nejen nového hospodářského modelu, nového modelu hospodářského růstu, ale také nového modelu země, jak se říká u nás. Hovořili jsme o tom, že to byly spekulace, deregulace trhu, snaha o získání snadných peněz, malá důležitost veřejné sféry v, celých, eh, nebo v celé řadě zemí vedla k tomu, že se tento systém zhroutil a proto musíme vytvořit eh, nové základy, abychom měli trvale udržitelné a solidární země. A proto musíme být schopni vytvořit nové modely hospodářského růstu, které budou založeny ne na spekulaci, ale na produktivitě, na schopnosti vytvářet bohatství a spravedlivěji rozdělovat. Musíme být schopni vytvořit nový energetický model, který bude schopen zaručit eh, nebo splnit požadavky na trvalou udržitelnost eh, a také bude ekologický. Potřebujeme taky nový daňový model, který bude spravedlivý, ale bude také dostačující k tomu, aby administrativa měla dostatek prostředků k tomu, aby mohla vést politiky, za které je zodpovědná. Také nový model eh, vědy a výzkumu a také nový model sociálních služeb a sociální politiky, který by měl usilovat o tu nejlepší sociální politiku, a to je politika zaměstnanosti. A existují informativní itineráře pro ty, kteří se ubírají tímto směrem. Víme, že naše zkušenost z místní a regionální úrovně je nezbytná k tomu, aby se nám podařilo vytvořit tento model, který by zaručil trvalou udržitelnost a solidaritu. Děkuji mnohokrát, to bylo hodně věcí. Eh, tam bylo hodně věcí, ke kterým se určitě vrátíme. Eh, paní Urši, já bych se vás chtěla zeptat na něco podobného, protože Drážďany jsou vlastně uprostřed eh, silikonového saska. Hodně se investuje do informačních technologií, do automobilového průmyslu. Hovoří se hodně o tom, že právě zelená ekologie, ekonomika je také eh, výcestou z krize a jak moc se vás dotkla tato krize, nebo máte pocit, že jste právě vy zvlášť citliví v tomto období ekonomického poklesu? Pane komisaři, dámy a pánové, nejprve bych ráda poděkovala za pozvání. Samozřejmě eh, není eh, norm běžné, aby tady stála eh, zastupitelka města. Považuji to však za signál toho, že obce a regiony jsou právě ty, ta místa, kde se eh, provádí komunální politika a že eh, v rámci Lisabonské smlouvy bude hrát eh, stále větší roli. Takže, abych odpověděla na vaši otázku, situace v Drážďanech vypadá následovně. Podniky jsou na jedné straně poměrně v dobré situaci, jsou tu a tam problémy, jak už jste tady Eh, nastínila eh, v oblasti mikroelektroniky i eh, společnosti, které působí v automobilovém průmyslu, byly dotčeny krizí, ale je to zatím poměrně stabilní. Podařilo se nám ty deficity ve tvorbě hodnoty kompenzovat v, oblast, v jiných oblastech, a to dlouhodobou spoluprací mezi jednotlivými podniky a také výzkumnými institucemi, a institucemi pro eh, eh, ekonomický eh, výzkum. Také to platí pro oblast fotovoltaické energie, kde dochází k dobrému vývoji a z toho důvodu jsme v relativně dobré situaci přes krizi. Dalším stavebním kamenem, eh, eh, který vlastně vedl k této dobré, relativně dobré situaci, je poměrně dobrá situace středního stavu. Eh, Drážďany jsou výjimkou v bývalém východním Německu. V roce 1990 došlo k tomu, že se podniky zaměřily na takové okrajové oblasti a e, nyní je jich tam poměrně dost, které jsou schopny flexibilně reagovat na změny v oblasti, na, na, na změny v ekonomice a ve financích. A proto můžeme říct, že se nám podařilo na základě velice dobrého hospodářského vývoje za posledních několik let. Um, um, jsme totiž jedním z velice mála, v podstatě asi dvou německých měst, které nejsou zadluženy. Drážďany, a to je, myslím, realistické tvrzení, eh, Drážďany nebudou eh, obětí svého vlastního úspěchu. Město překoná tuto krizi, přečká ji, má velice dobré struktury, jde především o podniky v oblasti mikroekonomice. Máme tam asi 40 tisíc eh, zaměstnanců ve 12 z těch podnicích a výzkumných eh, ústavech. Mikroelektronika je už několik let v popředí. Podařilo se nám eh, vytvářet hodnotu a máme také velice dobré dobrou síť spolupráce mezi podniky a výzkumnými ústavy. Je to uh, taková uh, komunita, která spolupracuje s regiony v okolí a Uprostřed těch, tohoto klastru dochází k dalším aktivitám, k dalšímu rozvoji a k aktivizaci eh, podniků Už jsem zmínila tu eh, výrobu fotovoltaických článků a také eh, technologie eh, čipů. Ukázalo se, že tyto praktické úspěchy se netýkají eh, pouze eh, našeho regionu. Eh, jsou také výzkumné programy, které podporuje spolková vláda a nám se podařilo pro Drážďany získat značné prostředky pro výzkum a vývoj z těchto národních programů. Já bych ještě ráda zdůraznila, že jsme velice vděční za to, že za eh, posledních eh, dnech jsme eh, dostali mm, signál podpory pro rozvoj našich klíčových technologií, což je velice důležité pro naši budoucnost. Pokud se nám podaří dále podporovat rozvoj klíčových technologií v Evropě, tak si myslím, že se dostaneme do velice dobré pozice i globálně. Eh, pro nás je rozvoj eh, ekonomiky a průmyslu eh, nemyslitelný bez podpory těchto klíčových technologií a právě proto se o to budeme snažit. Děkuji mnohokrát, paní starostko. Právě jsme slyšeli od osobností, které pracují na regionální úrovni, jejich názory. A určitě otevřené věci, dny, pardon, jsou i o tom, abychom se učili od sebe na základě vzájemných zkušeností, jak řešit krizi. Děkuji a teď bych se chtěla znovu vrátit k našim řečníkům, které už znáte a chtěla bych se zeptat na širší politické dopady na základě toho, co řekli hlavní řečníci a první dva členové panelu. Pane komisaři, zeptala bych se nejprve na to. Slyšeli jsme o krátkodobých potřebách řešení krize, že je třeba, aby program programy byly flexibilnější a aby se rychleji implementovaly. Jak můžeme spojit krátkodobé odpovědi s dlouhodobou prediktibilitou, kterou potřebujeme, eh, co se týče regionálního financování, aby regiony mohly financovat dopředu? Dá se to dát nějak dopře- do, eh, uspokojivým způsobem dohromady? Já se domnívám, že potřeba pod pružnosti se netýká jenom krátkodobého, ale snad eh, více dokonce dlouhodobého horizontu, protože eh, krátkodobém horizontu jsou mnohé věci předurčeny, je těžko něco měnit. Dlouhodobě můžeme spíše reagovat na eh, tendence a něco změnit. Do jisté míry to řekl i pan předseda, když zmínil potřebu většího zapojení regionu do procesu Lisabonu, Lisabonské strategie, aby tedy přijímali inovativní přístupy aby eh, se překonal ten nedostatek, že se lidé přímo necítili součástí Lisabonské strategie. Eh, také se tady zmiňoval, zmiňovala to paní ministrině, že je důležité, aby tady byly individuální eh, strategie a přístupy jednotlivých makro i mikroregionů, například po Baltí, čili musíme se zaměřit nejenom krátkodobě, ale i dlouhodobě. A co k tomu mohu říct? Pochopitelně, že Eh, těžko si mohu dovolit nesouhlasit se svým předsedou. A ale je, mám ještě další důvod, proč s ním souhlasím, protože opravdu taková potřeba, kterou zmínil, existuje. Ale já bych udělal dokonce ještě krok dále dopředu a řekl bych, že je třeba, aby se regiony více zapojovaly do plánování potřeb financování, ale aby také sami nesli větší zodpovědnost a více se z toho zodpovídali. Mají-li mít větší kompetence, musí mít i větší zodpovědnost. Musí se zodpovídat ze svých výsledků podniků. Musí dodržovat fiskální disciplínu. Víme, že využívání e, kohezních a strukturálních fondů někdy je spojeno i s problémy. Čili řekl bych více pravomocí regionům, ale také větší zodpovědnost za finanční disciplínu, kontrolu a celkové výsledky. Děkuji vám mnohokrát, paní Hybnerová. Když vy jste byla eh, komisařkou pro regionální politiky, tak, eh, jak už jsme tady slyšeli, jste iniciovala kroky ke zjednodušení postupu, hlavně od začátku hospodářské krize. Zejména s ohledem na to, co pan komisař právě řekl, že je třeba eh, odpovědnost uvádět do souladu s pravomocemi. Myslíte si, že toto zjednodušení je dostačující, anebo si myslíte, že tady budou Evropský parlament tlačit ještě na další věci? Já si myslím, že jsme na počátku dlouhodobého procesu. Souvisí s tím i e, změny v legislativních nástrojích, jimiž disponujeme a budeme disponovat pro realizaci těchto politik. E, možná se vzpomínáte, že jsme hovořili o potřebě zjednodušení těch, této politiky a to už před, leky, před ro, roky a Eh, když krize zasáhla reálnou ekonomiku, tak jsme okamžitě našli schodu mezi institucemi a tento proces se stal realitou. Já nevím, zda bychom byli bývali schopni toho dosáhnout bez té krize, ale eh, také bych ráda řekla, že eh, nejde pouze o to zjednodušit tuto politiku a učinit ji pružnější. My jsme se zaměřili na výdaje eh, do eh, takzvaných chytrých investic. Eh, je to každopádně strukturální politika dlouhodobých investic, která je již na denním pořádku. Máme programy, které vycházejí z, ze strategií rozvoje na lokální, regionální a národní úrovni. A podoba této politiky umožnila využít eh, potenciál během krize. Eh, eh, tuto krizi totiž nemůžeme oddělovat od dlouhodobě udržitelného rozvoje. Jedná se totiž i o strukturální krizi. A tato krize bude mít šťastný konec, pokud, pokud využijeme tuto příležitost, jak říkal předseda López eh, v kontextu s Baskickem. Je to politika, která, vychá, která za posledních několik let eh, spočívala eh, na prioritách, které vycházely z úkolů, před nimi stála Evropská unie, pokud je o rozvoj ekonomiku. Ta politika Eh, neodrazuje, ale naopak přetahuje eh, soukromé investice. Je to finanční instrument, který eh, napomáhá v období krize, která je také krizi investičního bankovnictví. Banky se samozřejmě snaží zlepšit své, svoji bilanci a nechtějí zatím použít ten kapitál, který získali díky odlužení. Eh, eh, Evropa samozřejmě potřebuje nějakou, nějakou strategii pro eh, období, až bude krize končit, takzvanou únikovou strategii. Uh, vy jste řekl, pane předsedo, že nikdo nezačne stavět dům od střechy. A samozřejmě veřejnost se e, nyní soustředila na tu, právě na tu střechu. E, zmínili jsme tady setkání G20. Jak vidíte tu souvislost e, mezi tímto a akcemi na regionální úrovni? Je tady dostatečná koordinace? Regiony zodpovídají Eh, za akce, které se potom eh, jak si nějak budou obrážet v tom mezinárodním eh, procesu. Je tady řada zlepšení, ke kterým musíme přihlížet, ale nestačí to. Víme, že je tady stále prostor pro změnu toho přístupu, protože se příliš často postupuje z dolů místo naopak. V krátkodobém horizontu Eh, víme, že eh, regionální a lokální úřady eh, budou, no, stejně jako nyní jsou, velice silně zasaženy tou krizí. Jedna třetina, jedna třetina výdajů právě je realizována na lokální a regionální úrovni a abychom dosáhli globálních eh, cílů, tak musíme zajistit lepší spolupráci mezi institucemi a orgány mm, místní zprávy a regionální zprávy. A to je právě to, co jsem uh, zmínil před chvílí. Jde o to, aby kohezní politika se stala tím hlavním nástrojem k dosažení eh, našich cílů. A kohezní politika nepochybně musí být eh, k dispozici všem eh, regionům. Za druhé, pokud bude existovat příliš velká roztřištěnost mezi jednotlivými programy EU, tak bude těžké rozvinout strategii po roce 2000 13. My jsme tady zmínili, že jedním z hlavních témat eh, tohoto setkání je inovace. A kde dochází k inovaci? Je to na vědeckých pracovištích. To jsou ta místa, kde dochází k evoluci. To je potřeba poznamenat. A i z hlediska přeskomávání rozpočtu, samozřejmě neděláme to pro hezké oči členů výboru Eh, pro regiony. Jde o to, abychom občanům Evropské unie nabili více. Takže není to boj mezi institucemi. A právě proto, pokud se podíváme na smlouvy, a teď jsem velice rád, že tady vidím své dobré přítele pana Fanistreloje a další členy Evropského parlamentu. Jsme velice rádi, že Evropský parlament má tak to bude mít po přijetí Lisabonské smlouvy více pravomocí. Doufejme, že e, dojde ke kognitnějšímu rozvoji, ale určitě e, nejdeme proti duchu e, smluv. Všichni Evropané potřebují partnerství a mimochodem musím zdůraznit, a to není teorie, pokud se podívám na to, Eh, co dělali naše výbory. Oni se soustředili na skutečně pragmatická řešení. A také jsem to říkal eh, panu Barosovi a opakuji, přilížejte eh, k tomu, aby na té lokální a regionální úrovni měli lidé větší zodpovědnost. Já si myslím, že eh, pokud eh, na regionální úrovni eh, jde k volbám pouze 40 lidí, musíme něco udělat. Ne, nesmíme bojovat jeden proti druhému, o to jde. Eh, Děkuji. Takže teď eh, otevírám diskusi, které se budete moci všichni zúčastnit, ale budu postupovat velice přísně, protože máme už hodně přihlášek do diskuse. Určitě jsou i další, kteří by chtěli něco přispět do diskuse. Prosím, abyste se každý omezili zhruba na minuty, ale než někoho budu volat, jinak bych musela, chtěla bych jenom se vás zeptat. Kdo si přeje se na něco zeptat, prosím vás, zvedněte ruku teď. Takže nej, vždycky budu postupovat tak. Jeden z mého seznamu a pak jeden někdo z Flora, z Fora, pardon, paní z Piemonského regionu. Děkuji, jak už bylo připomenuto. V době hospodářské krize se občané obracejí především na své místní a regionální politiky a žádají o podporu. Můj region přijal mimořádná opatření na podporu investic, především v oblasti obnovitelných zdrojů energie, trvalé udržitelné mobility a samozřejmě také proto, aby podpořil podniky a občany v okamžiku krize. Ráda bych, eh, aby se komisař vyjádřil k zvyšování flexibility opatření na spolufinancování, pokud jde tedy o financování z Evropského sociálního fondu, protože tento fond je velmi důležitý na podporu školicích programů pro nezaměstnané nebo pro vytváření nových pracovních míst, eh, především v oblasti takzvané green economy. Za druhé bych také ráda zdůraznila, jak, i když nadále přikládáme velký význam otázce euroregionu a spolupráci mezi přeshraničními regiony, jak mnoho států má spoždění při skutečné aplikaci těchto euroregionů takže to je téma, které by se možná také mělo urychlit, protože je to velmi důležité pro nás v regionech. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Teď někdo z pléna, tedy někdo, kdo se dopředu nepřihlásil. Prosím. Eh, tardes, saludo. Dobrý den. Jsem Francisco de la Torre, starosta Malagy, andaluské město které má téměř 100 tisíc obyvatel. A spolu s ostatními eh, španělskými starosty, je nás tady, jsme tady celkem čtyři, a zastupujeme těch 800 eh, španělských měst ve výboru regionu. A já chci říct, že abychom čelili krizi, tak je nutné, aby princip eh, subsidiarity byl plně rozvinut. A myslím si, že v zemích, především tedy ve Španělsku, se tento princip příliš eh, nerozvíjí. Španělsko od roku 78 až do dnes, eh, bude to tedy 31 let, eh, tedy od doby, kdy jsme schválili ústavu, uplatňujeme velmi efektivní princip regionální autonomie. Pan López, prezident autonomní oblasti Baskická, reprezentuje tento přístup, ale neudělalo se za těch 31 let vůbec nic v předání těchto pravomocí z regionální úrovně na místní úroveň. Stát postoupil tato, tyto pravomoci a mělo se to posunout ještě dále a to se nestalo. Lidé po nás žádají, po nás starostech, eh, aktivní politiky v oblasti sociální, v oblasti zaměstnanosti, imigrační politiky. A v Andaluzii my máme 26, 27, 28 nezaměstnanosti, což je opravdu zásadní situace. A proto si myslím, že by to bylo důležité, aby se uplatňoval princip subsidiarity, abychom byli konkurenceschopní v takových oblastech, jako je školení, vzdělávání a tak dále. Třeba eh, my vedeme politiky, sociální politiky, už se blížím ke konci, protože moderátor přerušuje řečníka, politiky na kontrolu klimatických změn, spolupracujeme také eh, s univerzitami, také Děláme věci, které nejsou naší povinností, protože lidé nás o to žádají a já bych chtěl, aby výbor regionu byl aktivní, aby se princip subsidiarity plně uplatňoval v celé Evropě. Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát. Zeptáme se paletenistů, co k tomu mohou podotknout. Pak eh, někdo, koho jsem měla zase na seznamu, paní Konstanz Kra, ta byla na seznamu. Děkuji pěkně. Jménem výboru pro regiony Evropského parlamentu bych ráda poděkovala za ta úvodní slova. Mám otázku na komisi kolik milionů euro již bylo vyplaceno nebo utraceno za eh, urychlení rozvoje v regionech. Kolik eh, kooperačních programů eh, z regionu již posuzuje komise a třeba kolik programů je pro sociální byty a kolik z nich bylo již schváleno. Ještě jednu poznámku. My jsme tady slyšeli uh, slova za zástupců Baskicka a uh, Drážďan. Já bych uh, velice ráda, pokud by se těmto regionům uh, podařilo ten vývoj a rozvoj, jehož dosáhli díky kohezní politice, pokud by eh, to medializovali a tím pádem eh, přispěli k tomu, eh, aby při příštích eurovolbách bylo více než 35 voličů. Musíme totiž společně a dát jasně najevo, že i my jsme občané Evropské unie. Ano, oba panelisté budou mít možnost eh, eh, odvěčit se vám, ale ještě několik otázek. Eh, někdo, kdo se přihlásil předem, takže přímo tamhle vzadu, úplně vzadu. Vážu na téma para polišováro. Rád bych se zmínil o velmi důležité otázce, důležité pro nás, kteří jsme investovali do některých zemědělských produktů. Nejen v Řecku, ale v celé řadě evropských států čelíme velkým problémům. Jedná se o investice, které byly provedeny prostřednictvím programů, různých dotací a tak dále. A my jsme si eh, vyměnili názory s kolegy ze Španělska, Itálie a z dalších zemí a hrozí, že tyto investice nebudou úspěšné. Takže otázka je, eh, proč eh, nepřijmeme nějaká opatření, aby byli lidé motivováni k nákupu zemědělských produktů? Proč přijímáme opatření k tomu, abychom je stimulovali k nákupu automobilů, elektrospotřebičů a tak dále? Proč si raději nekupují středomorské potraviny než plastické výrobky? Děkuji pěkně. Flau Kluklas, eh, eh, člen Liverpoolské radnice, členka Liverpoolské radnice, odešla na chvilku. Takže Poon Donhue z Castle Quinn. Eh, děkuji, paní komisařko, paní starostko, ehm, pane předsedo Baskická. Chtěl bych vás všechny tady uvítat i za naši skupina. Jakožto IR bych chtěl využít této příležitosti, abych eh, řekl několik eh, poznámek eh, po tom výrazném hlasování minulý víkend. To jasně svědčí, že Irové si přejí být v srdci Evropy, že cítí, že jejich budoucnost je jakožto součástí Evropy. Měli jsme ale obtížnou kampaň v Irsku a jedna věc mi byla jasná, že je tady obrovský informační deficit mezi mezi tím, co se děje v Bruselu a mezi tím, jak to chápe běžný občan. Myslím si, že už je na čase, aby Evropská unie eh, začala poslouchat a zabývat se opravdu potřebami lidí v regionech a ve městech. Teprve až se tohle udělá, teprve pak to bude mít opravdu dopad a dojde k porozumění ve všech členských států. Jestli jsme se už vůbec něčemu naučili z těch zkušeností, je. pokud Irova ještě neviděli, jak na tom jsou, pak řekli ne. Ale když věděli, řekli hromadně ano. Takže bych se chtěla zeptat, eh, pane komisaře, souhlasíte se mnou, že je tady obrovský informační deficit mezi tím, co se děje v Bruselu a mezi tím, co se dostane k našim občanům. Souhlasíte se mnou? Souhlasíte se mnou, že naši občané nemají plné informace o cílech Evropské unie a v důsledku tomu často vnímají Evropu negativně. A pokud se mnou souhlasíte, že je tady informační definic, deficit, tak snad by mi mohl pan eh, komisař laskavě říci, co s tím míní dělat. Děkuji mnohokrát. A myslím si, že to je velice relevantní otázka i pro mnohé další členy panelu. Eh, eh, pan Sean Kelly, děkuji mnohokrát. Já jsem ze stejného regionu jako můj eh, eh, jako předřečník, ale jsem poslanec Evropského parlamentu. A chci poděkovat panu Van der Brandovi a panu Barosovi, kteří oba řekli děkuji Irsku. Já bych chtěl říci za Irsko děkuji Evropě, protože bez vašich záruk a bez vaší podpory je pravděpodobné, že by byla Lisabonská smlouva znovu odmítnuta. A také v průběhu kampaně předseda eh, Baroso přijel do Limerick jazyku a ohlásil další financování pro ty pracovníky, kteří přišli o místa. A vlastně Irsko je mikrovesmír toho, co by Evropa mohla dělat eh, vůbec tady pro Irsko. Teď otázka. Bohužel, jak Pavel Paul ví, eh, jich Irska byl kdysi chudobnou oblastí a teď už je to docela prosperující oblast. A to i z velké části díky podpoře z Evropské unie. Ale pak přišlo přišla evropská krize a proto tam teď sklouzává zpět do um, chudoby. Děje se to i v jiných regionech Evropy. A vzhledem k tomu ptám se, zda komisař zvažuje změny kategorizační kritiky pro takové regiony, jako je jich Irska, aby zase se mohly ucházet třeba jenom dočasně o financování, aby se mohli zase schopit. Děkuji mnohokrát a vrátím se zase k panelistům. Budeme mít další kolečko otázek. Vím, že jsou další další, kteří se hlásí a dám vám další příležitost, ale teď bych dala příležitost zase členům panelu. Takže se zeptám členů panelu. Můžete si trošku tak zvolit, na co budete odpovídat, abychom se eh, mohli potom vrátit a udělat si další kolečko. Nevím, jestli předseda Baskická nebo paní starostka by chtěla eh, zareagovat na tyto otázky nebo na něco jiného. Já chci zareagovat na dvě otázky. Za prvé, je jasné, že Zapojení Evropské unie a její dopad na naše regiony byl v 80. letech naprosto zásadní. V 80. letech Baskicko prošlo obrovskou krizi a podařilo se nám ji překonat tím, že jsme změnili svou výrobní strukturu a mohli jsme také oživit eh, oblasti, kde které byly opravdu velmi postižené díky evropským fondům. A takže Baskicko je rozhodně proevropské, protože už jsme viděli a na vlastní oči jsme si mohli ověřit, že jednotná Evropa, Evropa soudržnosti, Evropa, která má kompetence a zdroje, které může vynaložit tam, kde jsou nezbytné, je rozhodně potřebná. Takže si proto myslím, že i dnes, když si musíme být vědomi toho, že evropský rozpočet je skromný, tak si myslím, že bychom je měli určit nebo vynaložit na takové akce, které budou mít evropskou přidanou hodnotu. To znamená pro ty postižné regiony a pro ty sociální sektory, které jsou nejvíce postiženy a které uvidí, že Evropa je schopna jednat také v tom smyslu, aby řešila jejich problémy, jejich potřeby. Takže si myslím, že na to by měl být ten rozpočet ty fondy, ty prostředky, především ty strukturální fondy, určeny té evropské populaci nebo té části evropské populace, která je nejvíce znevýhodněna těm znevýhodněným regionům a v každém případě existují i přeshraniční regiony, eh, které vytvářejí evropskou kulturu spolupráce. A ještě jedna věc. Pane starosto Malagy, já rozhodně bráním princip subsidiarity v politice. Myslím si, že jej musíme uplatňovat eh, na základě zdravého rozumu. A navíc rozdělení politických kompetencí se musí řídit zdravým rozumem, principem efektivity a účinnosti. Ale ta situace, jakou jste popisoval, eh, není stejná všude ve Španělsku. Není pravda, že existují radnice, která, které nemají žádné kompetence, že jim autonomní oblasti nepředali žádné kompetence. Tyto kompetence nebo úroveň těchto kompetencí se liší region od regionu, ale musím říci, že souhlasím s tím, že právě radnice jsou tou první spojnicí, tím prvním bodem, na který se občané obrací, když cítí nějaký problém. A proto my z regionu musíme dohlížet mnohem pozorněji na obecní politiku, musíme vyhradit dostatek zdrojů pro to, aby radnice mohly vykonávat své pravomoci a udělat to okamžitě. Děkuji pěkně. Paní starostko, chtěl, primátorko, chtěla byste něco dodat? Ano, A k tomu, co tady zaznělo, já eh, souhlasím s tím, že eh, mohu říct, že eh, v Sasku máme dvě hraniční oblasti. Je to s Polskem a Českou republikou a chceme využít té spolupráce přeshraničního charakteru a také mohu říct, že Eh, na tom participují celé regiony eh, v těch všech eh, třech zemích, takže je to úspěšná konstelace. Mohu pouze vřele doporučit využít spolupráce tohoto charakteru. Svému kolegovi z Malagy bych také dala za pravdu. Myslím si, že už jsem úvodem eh, uvedla, že ta vlastní aplikace politiky se odehrává na místě a určitě se dokáže představit více kompetencí, ovšem pro Sasko platí, že za posledních několik let eh, jsme se, eh, se ta naše situace tak se vyvinula tak, že naše kompetence jsou velice velké a spolupráce se spolkovou vládou funguje dobře. Eh, pokud je o slova eh, poslankyně parlamentu, já si myslím, že eh, ve svých jednotlivých zemích musíme informovat o tom, co se děje v Bruselu. A já si myslím, že Německo, včetně Saska, Eh, zcela jasně ukázalo, a to ne pouze během německého předsednictví, to, eh, jakou důležitost má Evropská unie pro Německo a jak fin- struktury financování a pomoci eh, jsou také důležité. V této souvislosti bych požádala EU, aby se věnovala tématu snížení byrokracie. E, ve zprávě doktora Štojbra se hovoří o tom, že e, jak pro e, podniky, tak pro veřejnost je Eh, ta byrokracie příliš velká. A pokud bychom se posunuli v tomto ohledu, bylo by to dobré. Komisaři, byly tady dvě otázky, které směřovaly přímo na nás. Otázka týkající se informačního deficitu a také ta velice eh, pichlavá otázka kofinancování mezi jednotlivými uh, institucemi. Uh, jak to vypadá? Ano, to byly velice konkrétní otázky a musím říci, že komise navrhla dva balíčky za účelem zjednodušení a usnadnění financování projektů v rámci Evropského sociálního eh, fondu a Fondu regionálního rozvoje. Ten první balíček, ten už byl schválený a ten vytváří vlastně možnost eh, poskytovat eh, předběžné platby, zálohy vlastně rychleji a v dubnu tohoto roku další 625 miliard euro bylo takto převedeno členským státům. Pak jsou tady další ustanovení v tomto balíčku, jakožto, jako modifikace operačních programů, rychlejší schvalování programů, projektů, které přinášejí příjmy, nárůst eh, v limitu pro velké projekty, které se budou podrobněji zkoumat. Může to být až 15, 50 eh, miliard dolarů, čili to je všechno součástí i politiky soudržnosti. Komise také přišla s dalším návrhem na stoprocentní e, spolufinancování na ISF, ale tohle členské státy kritizovali a v současné době e, hledáme alternativní řešení. Tolik pokud jde o ISF a e, strukturální fondy. Tedy teď bych ještě rychle něco řekl o informačním deficitu. Samozřejmě, že komise se vždycky hodí jako obětní beránek, ale my nemůžeme přejímat zodpovědnost členských států za vládnutí zařízení nebo regionálních orgánů nebo za um, média. Nemůžeme předbírat tyto zodpovědnosti za všechny tyto hráče. Já si myslím, že regiony a informace vůbec to nejsou informace jenom pro komise, ale pro nás, pro všechny. E, zajisté souhlasím s tím, že tady je informační deficit, ale ten musí zaplatit plnit různí aktéři, nejenom komise. A jenom ještě poslední věc. E, kritéria pro kvalifikaci na fondy budou se měnit, ne? Tady nebylo žádné tajné ujednání mezi komisí a Irskem. Zůstanou minimálně do e, konce této finanční perspektivy, to znamená do konce roku 2013. Děkuji za toto vysvětlení a paní Hybnerová. Jenom dvě stručné záležitosti. Já sedím eh, eh, vedle pana Lopese a chci říci, že Baskicko také vždycky ukazovalo určitou cestu, která je snad podkladem k úspěchu eh, Baskicka vůbec. Většina evropských regionů pořád ještě čelí výzvě, jak se učinit přitažlivým a já, když se uvažovalo například o muzeu v v Chajmu, tak také eh, se uvažovalo i o takovéto věci, jakožto možnosti, jak eh, udělat eh, region atraktivnějším. Čili můžeme učinit takový region atraktivní nejenom pro lidi, kteří tam žijí nebo kteří tam přijdou žít, ale kteří tam budou investovat. A myslím si, že Takto jsme to eh, eh, zkoušeli dělat i v Evropském parlamentu, aby i regiony se snažily zvyšovat vlastní atraktivitu. Další věc zase k té informační mezeře. To je určitá chronická nemoc Evropské unie. Já eh, myslím, že už se o tom hovoří celá desetiletí a pořád eh, je tato otázka nastolována aniž by místní orgány a místní komunity se zapojily do diskusí o Evropě. To znamená nejenom, aby ji pořád obvinovali, ale aby o ní také hovořili. To nevyřešíme. Protože běžní lidé Eh, hledají informace od eh, někoho, koho znají, kdo je někde za rohem, kdo tady eh, byl a bude i zítra a za rok. Čili mm, když je něco zajímá o Evropě, tam hledají informace. Takže neměli bychom jenom obvinovat jednoho, druha, jeden druhého. Bez zapojení místních orgánů si myslím, že tento deficit nepřekonáme. Velmi stručně o subsidiaritě. Jak víte, subsidiarita i nadále zůstává v rámci národních kompetencí. Co se týče evropské politické struktury, máme tedy celou řadu navrhovaných politických řešení. V rámci politiky soudržnosti v posledních letech prostřednictvím tzv. strategického eh, přístupu jsme vysoce decentralizovali politiku, takže v rámci této politiky mohou hrát svoji úlohu města, jako je Drážďany a další mm, daleko menší komunity mohou mít vlastní eh, rozvoj rozvojovou strategii, mohou usilovat o financování. Myslím si, že subsidiarita už opravdu prochází touto politikou, ale je vždycky na národních státech, na členských státech, aby si to udělali, jak potřebují. Ale určitě bez místního zapojení se krize nepřekoná. Děkuji. Pan de Brande. Majer, eh, pardon, eh, starosta Malagy řekl velice důležitou věc. Určitě se vzpomínáte na uh, projev Margaret Thatcherové v Bruši, kde, která říkala, že rozhodování musí uh, se odehrávat v Londýně a nikoli v Bruselu, proto je potřeba skončit se, sub, se subsidiaritou. Já jsem zcela proto, abychom uh, znovu přehodnotili uh, pravomoce v rámci institucí a E, starostové taky musí mít svoje pravomoce. To setkání e, starostů, kde se hovořilo o e, ochraně klimatu, bylo důkazem toho, že i lokální úroveň je důležitá. Za druhé, k tomu, co řekla paní Krinová, máte pravdu, musíme lépe informovat o tom, co pochází odkud a ne, abychom hovořili pouze o tom, že je tady velký problém komunikace. To je problém, ale, problém, ale je strukturálního charakteru. Uvedu příklad. Není možné, institucionálně řečeno, aby eh, byl aby eh, komise a nebo eh, rada měla pouze jenom jedno sdělení. Musíme zcela jasně říct, že ta potřeba je, eh, že ta změna je potřebná. My můžeme využít eh, takové přirovnání. Eh, máme auto, značkou je ta rada, motorem je Evropská komise, palivem je parlament. Ovšem, aby se to auto rozjelo, musí mít kola, a to je právě důvod, proč eh, výbor pro regiony a místní a regionální úřady nejsou pouze součástí projektu, ale jsou právě těmi koly, které možní rychlý pohyb vozidla vpřed. A, takže je potřeba mít to vozidlo komplexní, kompletní, pardon. Já si myslím, že podpora uh, farmaceutických produktů a dalších produktů eh, bylo také součástí předchozích eh, příspěvků. Každý eh, region, každé město má co nabídnout a je potřeba tady z těchto nabídek udělat nějaký soubor, který nám umožní věci zlepšit. Děkuji pěkně, dámy a pánové. Zbývá nám asi 10 minut a mám ještě 5-6 lidí, kteří by chtěli položit otázku takže těm dám slovo. Chci, abyste byli struční, možná se dostane ještě na další. Michael Schneider eh, ze Saska a Nahalcka. Pane Schneider, jednu minutku, prosím. Děkuji pěkně, že jste mi eh, dala slovo eh, za naší frakci. Já bych také podpořil to ehm, Eh, irské referendum, ale nevím, jestli to bylo jenom lepší informovaností, že se eh, Irové tak rozhodli. Uh, Eh, my jsme hovořili o tom, že musíme na globální krizi odpovídat a reagovat regionálně. Regionál, regiony jsou různým způsobem zasaženy touto eh, krizí. Je rozdíl mezi silnými a slabými regiony. A eh, podle toho, jak jsou ty regiony zasaženy, tak je potřeba hledat řešení ten systém řízení na několika úrovních je potřeba ještě rozvinout a paní Hübnerová mi potvrdí, že už jsme v tom pokročili, ale je také jasné, že um, um do budoucna uh, musí uh, mít větší flexibilitu při dosahování ehm, cílů tak, jak je stanoví Evropská unie. Za prvé. Za druhé, eh, předseda komise zmínil téma, vyzdvihl téma eh, sociální koheze. To je samozřejmě v pořádku i z hlediska péče o člověka, ale pokud se podíváme eh, na eh, strukturálně slabé regiony, třeba v bývalém eh, východním Německu, takže tam se rozvíjely podniky a nyní z krizí musí odejít a ti, kdo byli školeni a vzděláváni, musí odejít. A s tím souvisí demografické problémy. I ve světle Barkerovy zprávy a ve smyslu původního smyslu kohezní politiky eh, musíme, eh, musíme eh, se snažit zajistit tvorbu pracovních míst. Lambert van Nistelrooy, poslanec parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna z naléhavých otázek týkající se inovace spočívá v tom, jak máme inovovat zde v domově demokracie v, ve sněmovně eh, pro plenární zasedání během těchto otevřených dní. Eh, snad dospějeme k rozhodnutím, které nás přiblíží k lidem. Ale myslím si, že tady jedna věc chybí. Pan, Maroso, hovo, pan Baroso hovořil o tom, že je třeba posílit příspěvek regionu a měst hovořil o tom, že je třeba zapojit eh, všechny úrovně. Mně to ovšem připadá, že potřebujeme také evropské reakce, evropské odpovědi na tyto výzvy. Přímá účast regionů a obcí v globální diskusi o klimatických změnách a o ekonomické krizi se nějak nekoná. Všechno zůstává na evropské úrovni. Tady v Evropském parlamentu jsme se loni shodli na rozpočtu na tři roky tak, aby zástupci místních a regionálních orgánů se mohli tohoto procesu přímo zúčastňovat. Proto se chci zeptat, zda výbor regionů zda komise toto nemůže používat jakožto základ který, eh, eh, té činnosti, kterou je třeba uvést skutečně do praxe. Eh, paní Katarin Kres, poslankyně. Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych se ráda zmínila o případu vzdálených regionů, na které se často zapomíná. Mají velký potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie a Navíc eh, mají strukturu založenou na malých a středních podnicích, takže je to obrovský zdroj potenciálu pro různé inovativní projekty. Tyto projekty mají dva přístupy. Jednak tedy trvalý udržitelný rozvoj a jednak inovace. Takovým způsobem, aby různé zdroje, zdroje ekologické, zdroje lidské a zdroje ekonomické byly posuzovány stejně. Tím se posilují také trvale udržitelné zdroje energie, obnovitelné zdroje energie a cílem je dosáhnout energetické nezávislosti a reagovat na velká rizika, která pro tyto regiony představují klimatické změny. Tento přístup by se měl demokratizovat, měl by být propagován také u místních samozpráv, u občanů a měl by se také podporovat vznik družstev eh, v této oblasti. V kontextu krize se zamýšlíme nad slepými uličkami našeho současného modelu rozvoje a jeho spochybňováním, abychom vytvořili model rozvoje, který bude přizpůsobenější, vhodnější pro tyto regiony. Ekonomický rozvoj těchto regionů musí zdůrazňovat jejich trumfy, které zatím ještě dost zdůrazňovány nebyly. Jde nám o inovaci a trvalé udržitelný rozvoj. V této perspektivě bych ráda věděla, jak regionální politika může přispět k rozvoji eh, projektů na inovaci a trvalé udržitelný rozvoj v těchto regionech, především v současném ekonomickém kontextu. Děkuji pěkně. Máme ještě eh, jedno na seznamu. Eh, Risto Alvela, poslanec Europarlamentu. Děkuji, paní předsedkyně v Evropě je sítě malých regionálních bank a důsledek finanční krize je ten, že to vypadá, že se prohloubí regulace takovýchto orgánů na evropské úrovni. Tyto orgány poukazují na to, že velmi často požadují statistické, velmi hluboké a podrobné zprávy. Myslím si, že komise by měla dbát na to, aby opatření nebyla příliš velkou zátěží na malé regionální banky, které velmi často umožňují flexibilitu a nabízejí možnosti rozvoje regionu. A určitě nemají vinu za tuto krizi, která neustále trvá. Chci požádat, aby komise zohlednila budoucnost, eh, nebo aby v budoucnosti zohlednila tyto problémy, s nimiž se potýkají tyto malé regionální banky a aby jednala se zástupci těchto regionálních bank. Doufám, že pan komisař odpoví na tuto mou otázku. Děkuji pěkně. Ještě pár velice krátkých dotazů. Ano, vy jste čekal velice dlouho. Ne. I komunistický ideologie mu píšu a pod... Ideologický komunistický přístup vypadá tak, že i když chci být velmi optimistický, tak nemůžu, protože tato krize tady prostě je, přetrvává. A navíc má komunistická ideologie mě jasně ukazuje, že dnes existuje na světě spousta výrobních prostředků, a že je zde krize způsobená nadprodukcí. A to je paradox, protože všechno to, co se produkuje, není v dosahu občanů, alespoň tedy celá řada občanů na tyto produkty nedosáhne. Takže proto potřebujeme větší sociální koordinaci. Bohužel ale nemůžeme zapomenout na všechny ostatní, kteří investovali možná příliš mnoho a možná si naplnili kapsy. Vím, že tedy nesouhlasím s celou řadou věcí, které zde byly řečeny, ale chci zde přednést návrh. I přes všechna tyto opatření si myslím, že by měly být zohledněny dva ukazatele. Za prvé, procento nejen zaměstnanosti, ale také procento zaměstnanosti vůči aktivní populaci, populaci v aktivním věku a potom také podíl nebo procento spotřeby. Hm. Kolik procent z těch 80% světové populace konzumuje to, co je vyprodukováno? Takže ještě pár velice stručných otázek a potom, prosím, opět dáme možnost panelistům. Děkuji, paní předsedkyně, paní předsedající. Já jsem starostou malého italského města, jedné z těch malých obcí v Itálii. Velmi pozorně jsem sledoval celou debatu, otázky, vyslechl jsem si odpovědi a chtěl jsem uvést několik úvah, především pokud jde například o informační deficit. Já se omlouvám, ale chtěla bych, abyste položil velice konkrétní otázku panelistům. Takže se hned dostanu k otázce. Pokud jde o informační deficit, tak se ptám komise, zda je možné, vzhledem k tomu, že obce jsou prvním kontaktním bodem s občany, tak zda zapojení obcí do té informační kampaně by nemohlo zvýšit uvědomění. Takže co si o tom myslí komise? A za druhé o kultuře. Co chce komise udělat v oblasti kulturní politiky? Protože i v tomto aspektu si myslím, že by se mělo investovat více, protože kultura je velkou výzvou, kterou musíme všichni. Omlouvám se, že vás nutím k takové stručnosti, ale zájemců je hodně a musíme dát tu možnost odpovědět, tak proto je ten počet otázek omezen. Takže můžete si vybrat e, z těch otázek e, a odpovědět. E, na závěr dovolte také otázku. Teď se hovoří o tom, zda Evropa vyjde z té krize silnější či slabší. Silnější, poněvadž bude demonstrovat schopnost spolupracovat a bojovat proti a, a, a nebo naopak slabší, protože eh, dojde k protekcionismu. Jak eh, může eh, regionální politika hrát svoji úlohu v, tedy v tom, zda Evropa vyjde silnější či slabší. Takže prosím minutku, minutu a půl každý. Děkuji. Well, I... Já souhlasím, naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan Schneider. Já mohu jenom zopakovat to, co už jsem řekl, že potřebujeme větší pružnost, potřebujeme větší zodpovědnost na straně regionu a potřebujeme také ukázněnost. Co se týče těch velice periferních eh, regionů, samozřejmě, že politika soudržnosti přihlíží i k specifitě těchto regionů a zaměřuje se na jejich silné stránky třeba trochu víc peněz relativně vzato. Víme, že tam jsou těžké problémy, ale prostě přesně touto politikou se to snažíme řešit. Konečně pak, na co se ptala paní moderátorka, politika soudržnosti může zařídit dvě věci. Za prvé, vlastně nepřímo podpořuje státní rozpočty, které jsou teď pod velkým tlakem, čili pomohuje, pomáhá reagovat eh, rychle pod tlakem. A to není až tak důležité. Politika soudržnosti ale také napomáhá dosažení dlouhodobých cílů našich plánů hospodářského rozvoje zdůrazňuje dlouhodobé investice, fyzickou infrastrukturu, ale také věci spojené s rozvojem lidského kapitálu a poskytuje příležitosti. Samozřejmě, že nic nepředurčuje, není to třeba určující faktor, ale měla by pomáhat. Taková je úloha politiky soudržnosti. Mnohokrát děkuji, prosím, pane prezidenta, pane předsedo. Asi vás se nepřekvapí, že plně souhlasím s tím, co říkal Michal Schneider. Musíme se držet globálních cílů, ale musíme mít větší pružnost, abychom mohli správně reagovat v sebe v, v pravý čas. Plně souhlasím s tím, co jste říkala o otázce klimatických změn. To je výzva, které musíme jasně čelit. Hodně drobné bankovnictví, takové drobné finanční instituce. Ano, opravdu skutečná moc má být na lokální úrovně. A myslím si, že musíme se snažit o větší úplnou transparentnost. Ale nesmíme přitom měnit pravidla jenom, abychom e, prostě se přizpůsobili každé situaci. Já naprosto souhlasím s tím návrhem, že bychom měli přihlédnout i k nutnosti snad ne nových, ale alternativních kritérií pro měření. To není jenom váš návrh, také ve Francii se navrhovala nová kritéria. Steroid? Eh, Já si myslím, že vaše myšlenka je výborná, že bychom měli spolupracovat v praktickém směru protože v partnerství dokážeme ehm, najít a realizovat řešení globálních výzev. Teď přeskočím, byť ne doslova, ale přeskočím k panu prezidentu Lopezovi, protože paní Hybnerová pak bude mít ještě závěrečné poznámky. Děkuji velmi stručně. Většina otázek byla spíše směřována na komisi než na nás a v každém případě si myslím, že je možno souhlasit s tím nápadem, který zde byl řečen. Je to globální krize, která potřebuje globální odpovědi, ale myslím si, že také potřebuje lokální odpovědi, protože lokální odpovědi, jak zde někdo říkal, jsou dostatečně pružné a flexibilní na to, aby se mohly přizpůsobit a reagovat na realitu v jednotlivých oblastech. A to je velmi důležité, aby ty odpovědi byly skutečně funkční. Takže i když to vypadá třeba protichůdné, tak já navrhuji, abychom zvýšili místní pravomoci, pravomoci regionů a obcí, abychom mohli poskytnout tyto lokální odpovědi a navíc také posílit eh, evropskou úroveň, která slouží jako takový zastřešující deštník. Thank you very much indeed. And Děkuji pěkně a paní starostka Orošová. Já bych také ještě jednou ráda eh, řekla, že eh, potřebujeme silnou Evropu. A to ne pouze eh, v tom ekonomickém prostoru, ještě potřeba stabilizovat, ale silnou tak, abychom mohli čelit globalizaci, změnám v klimatu, demografickým a energetickým. Eh, záležitostem. Pokud jde o um, překonání globální krize, tak myslím si, že eh, obce a města sehrávají klíčovou úlohu. A proto moje odpověď na tuto závěrečnou otázku zní takto. Z krizi zvládneme společně pouze tehdy, pokud všechny zúčastněné eh, obce a města budou žít e, s tím, že e, jsme všichni partneři, že máme společné e, povinnosti, ale zároveň, že máme stejné právo na to spolupůsobit stejným dílem. Děkuji pěkně za tuto velice pozitivní poznámku na konci. A než předám slovo paní Himnerové, ráda bych velice uh, srdečně poděkovala všem panelistům za jejich příspěvky. Děkuji také za vaše otázky a poznámky a myslím si, že během příštích dnů bude řada věcí, které budeme, které budeme eh, řešit a také bych poděkovala eh, tlumočníkům, kteří odvedli eh, vzhledem k rychlosti řečníků skvělou práci. Takže prosím, paní Hübnerová, žádám vás o závěrečné slovo. Děkuji, Jackie, za to, že jste eh, moderovala tady tu diskusi. Eh, eh, vy, kdo jste se nedostali ke slovu, mějte na paměti, že budete mít ještě tři dny k dispozici a budete se moci vyjádřit. Já jsem poslouchala, co jste tady uváděli. Je jasné, že dneska Eh, jsme neměli příliš velký prostor pro to, abychom hovořili o dopadech současné krize na eh, regiony. Eh, musíme tyto dopady zkoumat a to si myslím bude také úkol jak pro komisi, tak parlament, tak i pro výbor pro regiony aby se snažili pochopit, jak regiony a jejich ekonomiky trpí toto krizí. Některé regiony jsou postiženy více než ostatní a některé zatím eh, nepocítili eh, dopad eh, na zaměstnanost. Je nutno zdůraznit toto. Uvědomme si, že krize zasáhla ekonomiky regionů, které již předtím začaly trpět vzhledem eh, k demografickým a klimatickým změnám a kombinace těchto eh, faktorů eh, byla právě nejvíce, nejvíce zhrál největší faktor. Je jasné, že regiony jsou schopny reagovat lépe než my zde v Bruselu a Eh, já mám pocit, že tady eh, není přímá souvislost mezi eh, tou úrovní rozvoje jednotlivých regionů a jejich schopností reagovat. Máme totiž regiony, které byly, které jak to odnesly více, přestože byly rozvinutější než jiné. Regiony také musí eh, vědět, co se odehrává na evropské a globální úrovni. Eh, po té, co odezní krize, bude jistě mapa regionů Evropské unie z ekonomické pohledu vypadat trochu jinak a z toho bude vycházet budoucí kohezní politika. Nicméně doufáme v Evropu eh, regionů a v Evropu, kde i lokální úřady mají eh, svoji, svoji úlohu. Je potřeba zrevidovat politiku a nástroje eh, pro řešení této krize. Je tady ovšem otázka nalézt správnou rovnováhu eh, mezi Eh, tím, jak pomoci firmám přežít krizi a zároveň je eh, připravit na budoucnost. A já si myslím, že tyto problémy nejlépe vyřešíme eh, tím, když budeme přistupovat k teritoriální politice s, toho, s těmi lokálními aspekty. Otázka, zda máme investovat do politiky, která eh, je zaměřena jenom na města. Je potřeba tu politiku upravit tak, aby investice směřovaly i eh, lokálně. Chceme využívat eh, lokálních znalostí pro potřeby místních občanů. Všichni jsme dnes poděkovali Irsku a hovořili jsme také obšírně o subsidiaritě. Nová Lisabonská smlouva rozšiřuje principy subsidiarity na lokální a regionální úroveň a dává nám tím možnost posílit systém řízení v Evropě a je naší společnou zodpovědností eh, se této příležitosti eh, chopit. Ráda bych eh, poděkovala vám všem a e, e, ukončila toto zahajovací setkání otevřených dní. Také bych vás ráda požádala, abyste e, pomalu opustili tuto místnost, tento sál, poněvadž výbor Evropského parlamentu pro regiony bude pokračovat ve svém zasedání. Takže děkuji a budu se těšit na setkání s vámi během příštích dnů a chtěl bych vás požádat, abyste nám nyní umožnili eh, pracovat v rámci našeho výboru. Děkuji pěkně ještě jednou.